k eh, stojícím vzadu. Dámy a pánové, platí pro vás, pane Flechensteine. Zahajujeme zasedání, mimořádné zasedání na téma rozšiřovací balíček. Máte prosím nějaké připomínky k bodu jednání. <clears throat> Není tomu tak. Ani předseda k tomu nic nemá, to znamená, že se eh, dostáváme eh, k bodu jednání. Já tedy srdečně vítám pana komisaře Fileho. Chtěl bych vám na začátku srdečně poděkovat eh, za to, že jste pět let tuto práci odváděl a to ve velmi obtížné situaci když probíhaly dramatické změny eh, v politice sousedství a objevily se zcela nové věci na Ukrajině, také na jihu, našem jižním sousedstvím, to vám nemusím vysvětlovat a to samozřejmě souvisí s rozšiřovací eh, politikou, s dalšími vyjednáváními a také s úspěšným vstupem Chorvatska Chtěl bych eh, vám za tuto práci poděkovat, poblahopřát vám a chtěla bych říci, že jste eh, takto nastavil pozitivní laťku eh, pro svého následníka v této funkci. Já jakožto předseda výboru jsem jenom tu a tam eh, byl eh, mírně nespokojen, ale to eh, prostě je běžné mezi, mezi dvěma lidmi, kteří pracují na jedné věci. Každopádně jsme si mohli věřit, měli jsme v sobě důvěru, šlo nám o výsledky. Takže Štefane, za všechno, za všechno vám děkuji. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, drahý Elmare, děkuji za všechna tato krásná slova. Pane předsedo, eh, vážení eh, členové parlamentu, eh, dámy a pánové, přátelé rozšíření. Já si vzpomínám na Eh, mnoho, eh, mnohé okamžiky ze svého slyšení, když jsem tady eh, před vámi předstoupil a přijal jsem velmi silné závazky v oblasti politiky rozšiřování sousedství a díky vaší podpoře se mně podařilo tyto závazky naplnit. Já bych se rád ohlédl za těmi pěti lety našeho rozšiřovacího balíčku. My jsme v roce 2010 9, 10 začali tím, že jsme se snažili eh, zvýšit důvěryhodnost eh, rozšiřování, no a pak jsme tedy eh, pokračovali v roce 2011. Nicméně naše principy si vyžadovaly určité všeho strukturu, proto jsme dali, kladli důraz na právní zákon, ekonomické řízení hospodářství a reformu veřejného, sek- veřejného sektoru. Eh, zavedli jsme nový přístup a to znamená, že kandidátské země eh, musí eh, říš, zvládat problém kapitoly 23, to je soudnictví, a 24, to je mír a bezpečnost, již na začátku procesu rozšiřování. Máme systém benchmarku a monitoringu a zavedli jsme tzv. imbalance clause. V roce 13 jsme e, stanovili rámec pro druhý z těchto tří pilířů a to je ekonomické řízení. Inspirovali jsme se evropským semestrem a e, už od příštího roku to vlastně nabídne e, lepší pokyny, kam by se měly ubírat eh, země Balkánu, zejména v oblasti konkurenceschopnosti. No a třetí pilíř to je posilování demokratických institucí a reforma veřejné zprávy. Eh, to znamená eh, dobrá státní zpráva, správné plánování politiky a tak dále. To všechno je základem fungování státu. A my bychom chtěli, aby v tomto směru eh, udělal eh, postup rozšiřování pokrok. V těchto třech oblastech eh, bude dosáváno pokroku a podle něho budeme, rozšiřovat, budeme rozhodovat o tom, zda ta či která země je či není připravena na rozšíření v podstatě na vstup. To byl takový ten základní rámec. A nyní, eh, co máme ve strategickém dokumentu v letošního roku? <clears throat> Za prvé, respektování základních práv, eh, jako je svoboda vyjadření názorů a eh, ochrana slabých je zásadní. Za druhé, zdůrazňujeme význam regionální kooperace, poněvadž to umožňuje našim partnerům, aby měli realistické priority pokud se týče investici, propojení v rámci regionu a také regionu s Unii. A další pozitivní eh, vývoj, eh, když jsme zaznamenali, je zapojení Kosova do regionálních for, eh, dále posílená spolupráce na západním Balkáně v oblasti stabilizace a asociace a dále jsme se soustředili na regionální integraci a kooperaci eh, na posledním summitu. A já jsem velice rád, že eh, příští summit se bude odehrávat v Rakousku. Za třetí, během svého mandátu jsem se zvláště soustředil na svobodu projevu, stejně jako parlament. V letech 2011 a 2013 jsme to prokázali tím, že jsme společně eh, uspořádali konference Speak Up. V letošním strategickém dokumentu eh, musíme bohužel vyjadřovat obavy v souvislosti s tím, eh, že v posledních 12 měsících eh, narostly výzvy pro svobodu projevu na západním Balkáně v Turecku. Za čtvrté, podtrháváme důležitost konstruktivního a udržitelného dialogu v rámci celého politického spektra v kandidátských zemích. Zahájili jsme eh, řadu strukturovaných dialogů a dialogů na vysoké úrovni. To vytváří eh, další příležitosti k tomu, aby se příslušné země mohly pustit do reform a my, ná pro nás, abychom jim mohli pomáhat. Nicméně eh, projevuje se trend, kdy opoziční strany bojkotují parlamenty nechtějí se účastnit práce v demokratických institucích. Bojkot je samozřejmě silný politický signál, který ovšem nemůže trvale vyřešit problémy. Abychom eh, tento negativní zvyk eh, změnili, tak na to potřebujeme, aby se angažovaly obě strany, jak vláda, tak opozice. A je třeba, aby opozice mohla plně vykonávat eh, svou funkci demokratické kontroly. A naopak opoziční strany mají za úkol se angažovat v těchto demokratizačních procesech konstruktivním způsobem. Za páté, v našem eh, novém nástroju, nástroji pro pomoc při asociaci eh, jsme zavedli sektorální přístup a také odměňujeme výsledky eh, v oblasti dobrých výsledků more for more, můžeme to říci takto. A já bych eh, se tady chtěl ještě zastavit jiné myšlenky, eh, která mě zaměstná v poslední době. Nyní se jedná nebo diskutuje o tom, jaké místo by mělo mít rozšiřování v Evropské unii. Já bych připomněl princip Eh, na kterém jsme se shodli v prvním roce mého mandátu. Jakmile eh, země, která je v programu rozšíření, eh, naplní nezbytné reformy, pak my zase naplníme závazky, které jsme dali v rámci evropské perspektivy. To je důležité pro rozvoj východu našeho kontinentu a je důležité, aby se Evropská unie zvláště v této době držela svého principu. A nyní, když bych měl přejít k jednotlivým zemím. Černá hora otevřela dalších deset vyjednávacích eh, kapitol, včetně 23 a 24. To znamená, že začalo eh, implementace právního státu, zejména přijímáním legislativy a e, soused a v reformu soudnictví. E, bohužel nedaří se plnit termíny, to znamená, že Černá hora e, se bude muset velice snažit, aby zejména v oblasti právního státu a posílení státní zprávy vyvinula vyšší úsilí. Zejména zásady právního státu zde bude třeba udělat hodně, nebo tím je vlastně určen, určená rychlost přibližování. Je třeba zajistit, aby byl eh, funkční systém financování stran a efektivní aplikace schválené legislativy. My vítáme to, že byl včera parlamentem jmenován nejvyšší státní zástupce na čemž eh, předcházelo několik neúspěšných pokusů. To znamená, že instituce nyní budou schopny řádně vyšetřovat a dokazovat a odsuzovat. V Srbsku eh, došlo k určitému obratu v našich, eh, v našich vztazích a my uznáváme pokrok dosažený v Srbsku jak v oblasti reformní agendy, tak v oblasti normalizace vztahu s Kosovem. Jakožto vyjednávací země eh, Srbsko má nové odpovědnosti, ale i nové příležitosti. Eh, Srbsko eh, pracuje skutečně s odhodláním a konzistentně. Teď je třeba aby Bělehrad začal plnit své priority, to znamená právní, zákon, právní stát, ekonomické eh, řízení a také reforma eh, státní zprávy. Je také třeba, aby se Srbsko drželo eh, svého závazku pro normalizaci vztahu se svými sousedy, včetně Kosova. Novou dynamiku je třeba ovšem vnést do těch věcí, které zatím váznou. Je eh, klíčové, aby z našeho evropského hlediska, aby eh, vše probíhalo v eh, hladce dál. Srbsko určitě může počítat s naší solidaritou. Mohl bych připomenout povodně z května, kdy jsme Srbsku pomáhali. Pokud se týče bývalé Jugoslávské republiky Makedonie, proces eh, přibližování se eh, Evropské unii se zadrhnul. Eh, máme obavy z toho, že klíčové reformní oblasti nejenže nepokračují, ale spíše se vracejí zpět. Je třeba, aby se konečně vyřešil problém názvu s Řeckem. Nezapomeňme na to, že Eh, spojené národy, eh, které řeší tento eh, problém, se tím zabývají již 9 let. Komise by si přála zahájit předstupní jednání. Vysoká úroveň sladění tamnějšího prostředí znamená, že země musí nadále pokračovat ve svých reformách ale v současné době je třeba, aby reformní úsilí eh, bylo posíleno, eh, tak aby eh, odpovídalo doporučením Evropské komise. Také je důležité, aby se vyřešily problémy přepolitizování, ale také problém svobody projevu a další jak vláda, tak opozice má společnou zodpovědnost, aby zajistili, že politická debata se bude ohrávat především v parlamentu a je třeba proto vytvořit eh, podmínky. My jsme odhodláni podporovat eh, všechny, veškeré úsilí v tomto smyslu, eh, včetně dialogu na vysoké úrovni o přibližování. Albánie eh, v červnu získala statut eh, kandidátské země. Vláda nadále projevuje politickou vůli eh, pokračovat v proevropských reformách. Od června proběhly, proběhly úspěšné policejní zátahy v proti pašování lidí a v oblasti drog což je plnění eh, závazků v oblasti boje proti organizovanému zločinu. Eh, Máme poněkud obavy ze současného politického prostředí a zejména bojkotu parlamentu ze strany opozice. Eh, vláda musí zajistit, aby opozice mohla plně uskutečňovat svoji roli demokratické kontroly. Kandidátský status znamená větší zodpovědnost a měl by být také motivací. Vláda eh, musí dokázat eh, své trvající odhodlání eh, plnit své závazky v oblasti administrativní reformy právního státu a také zajistit, aby se všechno dělo plně transparentní a inkluzivním způsobem. Bosna a Hercegovina má za svou další eh, rok eh, velmi skromného pokroku. Není zde eh, dostatečné politické hnutí, politický pohyb, což kontrastuje s vůli lidu. Po chystaných všeobecných volbách bude důležité, aby na všech úrovních vznikly vládní struktury a bude důležité, aby došlo ke koordinovanému zvládání eh, společensko-ekonomické reformy, eh, včetně kompaktu pro růst. Bosna a Hercegovina potřebuje nový impuls, jak rozhýbat nyní eh, stagnující proces. Zahájení dohody o stabilizaci a přidružení je velice důležité pro Bosnu a Hercegovinu. Po červnových volbách v Kosovu eh, Kosovo eh, nemůže eh, usnout na Vavřínech, musí tvrdě pracovat dál. Je třeba, aby včas a hladce byly přijímány nové zákony, eh, což je eh, věc, která se minulosti nedařila. Nová vláda musí eh, prokázat, že chce se vyvíjet směrem k Evropské unie, včetně inkluzivního dialogu, reformní agendě, včetně podávání důkazů v oblasti právního státu, posilování veřejné Eh, státní zprávy a také řízení hospodářství. Jak už jsem řekl, dialog mezi Srbskem a Kosovem potřebuje nový impuls, eh, tak aby se eh, mohl pustit do klíčových dosud neřešených problémů a otevřít tak novou fázi vývoje. Co se týče Turecka, Došlo k řadě pozitivních kroků, například ambiciozní proces řešení kurdské otázky a dále k demokratizační balíček z roku 13. Také bych chtěl zdůraznit novou readmisní smlouvu, eh, zahájení dialogu o liberalizaci vízového režimu a úsilí Eh, Turecka a tureckého lidu eh, zvládat nápor více než milionů uprchlíků ze Sýrie. Za poslední měsíce jsme ovšem viděli také vývoj, který nám působí starosti. Například eh, máme tady schválené návrhy na omezení, omezení svobody projevu, což se týká sociálních sítí, jako je YouTube nebo Twitter. My tady víme, že Ústavní soud toto zvrátil, ale přesto je třeba dělat další kroky. Zaznamenali jsme příliš mnoho případů, kdy eh, regulátoři nejsou dostatečně nezávislí. A jde také o nezávislost a účinnost soudnictví, eh, kterou je také třeba posílit. Jakékoliv zasahování exekutivy do fungování soudnictví včetně eh, Vysoké rady pro eh, soudců a eh, prokurátorů, tak to je třeba, tomu je třeba zabránit. Příliš rychlé a zbrklé změny bez přechodných období riskují efektivitu soudnictví. Také bych chtěl zmínit skutečnost, že v poslední době došlo k propouštění mnohých policistů, prokurátorů a soudců a to určitě nenapomohlo efektivnímu fungování těchto institucí. Navzdory tomu eh, Turecko a Evropská unie jsou do budoucna spolu svázány. Je to nejenom strategické, ekonomické eh, spojenectví, eh, je to hospodářství, je to politika, prostě mnoho Eh, oblastí. Proto je mimořádně důležité, aby přístupová jednání zůstala hlavní eh, hnací sílou našich vztahů. Mým doporučením tedy je, abychom postoupili k otevření kapitol 23 a 24. To dá eh, Turecku jasný plán reform založených na evropských standardech. Nicméně v konečném efektu bude na Turecku, aby prokázalo pokrok a odhodlání plnit eh, své závazky vůči přístupovému procesu. Pokud se týče problematiky Kypru, chtěl bych ještě jednou zdůraznit, a to nejen vzhledem eh, k nedávným událostem na Kypru a v jeho okolí, já budu pokračovat eh, v jednáních o urovnání vztahu mezi eh, řecko-kyperskou a turecko-kyperskou komunitou. Společná deklarace eh, z 11. Eh, února jmenování velvyslance OSN a rozhodnutí pokračovat ve strukturálních jednáních to jsou pozbudivé signály. E, pokud se podaří úspěšně uspořádat konferenci, tak to bude e, nejenom krok ke stabilitě a k usnadnění e, tureckého vstupu do Unie, přibližování se Turecká unie, ale umožní také otevřít perspektivu využívání Eh, přírodního bohatství eh, pro, ve prospěch všech Kypřanů. Já tedy doufám, že se podaří obnovit pozitivní atmosféru. A nyní od zemí k politikům. Hmm. Rád bych popřál hodně úspěchů novým zpravodajům a také bych jim rád vyjádřil vděčnost. Vděčný jsem vám všem, kteří jste byli skutečně mimořádnými přáteli rozšíření a musím říct, že Eduard Kukan, který byl vždycky na naší straně, konkrétně jako předseda delegace pro pět zemí západního Balkánu a také jako přítel vždycky ochoten sklidnit i tu nej zapálenější diskusy. Richard Howitt podporoval, ale zároveň dokázal i kritikovat zemi, za níž byl zpravodajem. Ulrike Luňaček, jejíž odhodlání nás všechny posouvalo dopředu v agendě Kosovo. Charles Tanok, ano, zásadní obhájce zájmů Černé hory a také velmi eh, tvrdě trval na met reformách. Christian Dan Preda se rozhodl sledovat zemi, která pak nakonec svou žádost pozastavila. Rozhodně ta práce také nebyla snadná. Rozhodně eh, s velkou vděčností vzpomínám i na ty členy přátel rozšíření, kteří už nejsou v tomto výboru Reumen Ritten, Respect, eh, Libor Rouček a další, Nikola Vuljanič, Hanes Svoboda, Jirko Harcimarkakis, Franciska Badner, Eminem Boskurt, Marie Cornelissen, abych jmenoval alespoň některé. V neposlední řadě bych rád poděkoval Elmaru Brokovi, zkušený předseda výboru. A to je ode mě vše. Pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové, toto byl můj poslední projev k rozšíření. Na úvod jsem řekl, že před pěti lety jsme se rozhodli posílit důvěryhodnost naší politiky rozšiřování a její transformativní schopnost. A udělali jsme maximum. Společně jsme oživili rozšiřování jako něco, co bylo vnímáno spíše technickou optikou Eh, v něco, co je mnohem výraznější. Jde o velmi výrazný nástroj vnější politiky Evropské unie. Za posledních pět let se situace výrazně změnila. Panuje výraznější soutěž za našimi hranicemi je potřeba více reformovat a dosáhnout výraznější stability a rozšíření je právě nejlepší cestou, jak těchto cílů dosáhnout. Eh, pokud se vzdáme, podlehneme, není to cesta ku předu. Já bych rád podpořil eh, svého nástupce a doufám, že si zaslouží stejnou podporu, jako jsem se těšil, jaké jsem se těšil já. Děkuji vám. Thank you very much, Stefan. Děkuji, Stefane. I would like now call first the... Nyní bych nejprve požádal zpravodaje podle politických skupin Kristin Frida, zpravodaj pro Bosnu Hercegovinu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážený pane komisaři. Po, naposledy máme příležitost se s vámi sejít a diskutovat o balíčku rozšíření. Já bych rád využil této příležitosti a poděkoval vám za veškeré úsilí, které jste vy vynaložil za posledních pět let v zemích připravujících se na vstup. Také musím říci, že jste byl velice blízký nám, velice ochotný spolupracovat a dia- vést dialog také s členskými státy. Když hodnotíme politiku rozšiřování, je to velice důležité. Musíme provést inventuru posledních pěti let a také eh, definovat klíčové osobnosti pro nadcházející období. Já vás mohu ujistit, vím, že Johannes Hahn již byl výborným komisařem a bude moci navázat na vaši práci eh, eh, také ze slyšení vyplnu, že je velice zavázán této problematice velice blízký, zajímá se především o reformy v oblasti hospodářství v zemích eh, rozšíření a eh, to jsou také hodnoty, které jsou pro vás velmi důležité. Rád bych eh, obecně poznamenal a pak vám položil otázku. Jednak by mě zajímal proces rozšiřování jako takový. Vím, že máme dobře zavedenou metodiku. Ta metodika rozšiřování funguje velmi dobře a nehledáme nějakou revoluční změnu této metodě ale zajímalo by mě, zda, budete, zda se bude klást větší důraz na konkrétní výsledky rozšiřování, takzvaný benchmarking, hodnocení eh, kandidátů pro jednotliv, jednotlivých oblastech, tak abychom mohli měřit pokrok každé kandidátské země, zda by toto bylo zajímavé, aby tento proces byl viditelnější a srozumitelnější nejenom pro zainteresovanou zemi, ale také pro veřejnost a zároveň víme, že máme také koncenzus a problematiku konsolidace, komunikace a rozšíření, protože právě komunikace je velice zásadní v celém procesu rozšiřování jak pro zemi, která se má stát členem Unie, tak samozřejmě eh, pro eh, veřejnost Evropě. A myslím si, že je, je také otázka, zda by již se třeba oblast rozšiřování neměla vyčerpat. Uvědomme si, že některé země mají různé postavení mezi kandidátskými zemi. Například, když se zajímáme o vztahy e, se Srbskem, uvažujeme o kandidátství Albánie a podobně. Tento proces rozšiřování samozřejmě hodnotí pro krok dosažený každou kandidátskou zemí. A kladu si otázku, zda třeba nemůže být politickými změnami proces rozšiřování ohrožen, když absentuje politický dialog. Například to vnímám jako poměrně zásadní problém v některých zemích, které usilují o členství. A ještě chci položit otázku eh, k Islandu. Eh, vím, že toto, eh, ten přihlášku stáhl, ale pokud jde o Island, pro mě eh, je to záležitost, kterou vnímám jako velice zásadní. Důležité je, jaký zájem má kandidátská země samotná o vstup. E, například u Bonzny Hercegoviny byl zaznamenán ve třech následujících letech minimální pokrok. A když e, se opozděl pakt stabilizace, e, tak nám samozřejmě dělá také starosti to, jakým způsobem se projeví události událostí na počátku roku. Záplavy, které, eh, ke kterým došlo. Eh, a přesto se dařilo eh, zemi obnovovat po eh, těchto velkých problémech. Nicméně zaznamenali jsme také zásadní politické problémy, konkrétně minimální koordinaci z hlediska budoucího vstupu. Vím, že vy sám jste investoval obrovské množství energie do této práce. Eh, jakým způsobem chcete pomoci Bosně a Hercegovině překonat ty velké problémy, s kterými se potýká po pěti letech Vím, že nám říkáte velmi zásadní věci. Jsem vděčný za vaši práci, ale důležité je eh, také ještě se věnovat Bosně, především ve světle voleb, které se konají 12. října. Eh, zajímalo by mě, jak jaký je váš pohled politický, etnický a eh, pohled v dalších oblastech, jaká je perspektiva této země v EU do budoucna. Děkuji. Ich hoffe, im Interesse von Bosnien, dass der já doufám, eh, eh, v, že eh, pan Preda bude s, tímto, s touto další zprávou úspěšnější než s tou islandskou ve vlastním zájmu. Ale to nebyla moje chyba, pane předsedo. Možná jsem to trošku přehnal, ale moje chyba to není. Das ist auch wieder wahr. No dobře, ano. Já bych eh, nyní prosil kolegy, aby byli trošku slušnější. Eh, prosím eh, každý, abyste hovořili ke své zprávě, ne obecně k rozšiřování. A nyní pan Fleckenstein Albánie. Vážený pane komisaři File, děkuji vám za práci, kterou jste odvedl také v naší skupině. Eh, vaše, ti, co přijdou po vás, tak určitě budeme ho, budeme je eh, podporovat stejně jako vás, pokud půjde ve vašich šlépějích. A eh, samozřejmě budeme také všechny posuzovat podle toho, co nám řeknou a co budou skutečně dělat. Za druhé, vy jste poukázal na to, že Albánie učinila určité pokroky, zejména eh, v oblasti reform namířeným proti organizovanému zločinu. Eh, tady jsou viditelné výrazné výsledky, ale také s kandidátským statutem přicházejí eh, nové úkoly vládě i opozici z tohoto důvodu my eh, ve výboru zahraničním budeme neustále poukazat na to, jak je důležité, aby se pokračovalo v reformách veřejné zprávy, aby se zintenzivnil boj proti korupci a také lidská práva a nediskriminace, zejména eh, vůči menšinám, aby eh, toto bylo také viditelnější a celkově budeme pokračovat v tom kurzu, který jsme nastolili spolu s vámi a e, budeme pomáhat Albánii všude tam, kde je schopná pomoc přijímat, což platí pro vládu i opozici stejně. Děkuji vám. Uh, uh, Děkuji vám, pane předsedo, a i já bych chtěl poblahopřát a poděkoval za EKR, za práci, kterou odvedl komisař File. Štefane, vytvořil jste skutečně eh, výrazný základ pro svého nástupce komisaře Hána. Přeji vám také eh, mnoho štěstí eh, v tom, co podniknete dál v dalších kapitolách, které budete ve svém životě vyjednávat. A já jsem se věnoval pět let Černé hoře. Pro mě je to jednoduché. Ehm, eh, pokud se eh, třeba nestane něco v roce 2017, že by Británie vystoupila úplně z Unie, tak už nás to nebude třeba tolik zajímat eh, konkrétně osobně, ale ehm, v Černé hoře se výrazně nic nezměnilo za poslední dobu nic, zůstává v kategorii, co je malé, to je pěkné a do značné míry jde o dobrou zprávu zprávu. Kapitol, eh, eh, ekonomika je poměrně stabilní, vydal jsem se tam v létě a byl, musím říci, že je to poměrně snadné sestavit zprávu právě o této zemi za výbora za parlament. Nicméně zvláště po posledních volbách do Evropského parlamentu, nového složení parlamentu, si musíme uvědomit, že panuje určitá únava z rozšiřování mezi voliči. A my jako poslanci zpravodajové musíme vysvětlit voličům u nás doma, proč je důležité, aby se tyto země staly členy EU. Je to jakési lepidlo, které spojuje země v tomto regionu, v západním Balkánu, zajišťuje jim prosperitu a dobrou budoucnost. V případě Černé hory jsem rád, že 12 z 35 kapitol se podařilo otevřít a dvě už se dokonce podařilo dokončit uzavřít a kapitoly 23-24 vnitra spravedlnosti se podařilo otevřít dříve, což je vítaný politický krok Ehm, vzhledem k tomu, jak je veřejnost vnímá právě tuto oblast Balkánu jako oblast organizovaného zločinu a podobně, kde nezávislost soudnictví v celém regionu zůstává někdy sporná. A nakonec ehm, Černorský parlament ehm, do, schválil jmenování generálního prokurátora, hlavně státního zástupce, díky tomu, že má vysoký kredit v boji proti korupci e, a já jsem také těším na další návštěvy tohoto regionu a přeji vám hodně štěstí dál. Thank you very much, Chair, and thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji vám, pane komisáři, za eh, vaši práci za posledních pět let. Já jsem novým poslancem, ale i tak vás znám, znám vaše jméno a eh, sleduji vaši práci velký dojem. Na mě udělal obrovský záběr koalice, kterou jste si v tomto parlamentu vytvořil a doufám, že váš um, nástupce dokáže této vysoké laťce, kterou jste nastavil, dostat. Také bych rád vyjádřil obecnou vděčnost za zelené v parlamentu, za vaši otevřenost, vstřícnost a vůbec přítomnost na našich zasedání, eh, velmi transparentní spolupráci, za to jsme velmi vděční. A zároveň toto je velice důležité, eh, tento postoj k Evropskému parlamentu na vaší straně, to oceňujeme. Za naší skupiny musím říci k procesu rozšiřování asi tolik, kdykoliv je kandidátská země připravena a ochotná stát se součástí Evropské unie a splňuje všechny požadavky a kritéria, které jsme pro kandidátské země nastavili, eh, tak samozřejmě nějaké prohlášení předvolební kampani by by takové zemi nemělo zabránit ve vstupu. Ehm, to je náš obecný postoj. Obecně rozšiřování podporujeme zvláště na západní Balkán. Já zde zastupuji paní Lunaček ehm, ke zprávě ke Kosovu a ehm, také chci předat osobní pozdravy od ní vám a rozumíme, že Kosovo patří k obtížným oblastem, ačkoliv i tam došlo v systému vládnutí ke zlepšení, především oblast vymáhání práva právního státu eh, a podobných záruk. Nicméně vnímáme stále slabé postavení soudnictví a orgánů činných v trestním řízení, orgán vymáhání práva, zvláště ústavní soudce byl Karolán, který byl částečně ochoten, pak neochoten, pak zase ochoten podílet se na práci eh, v ústavním soudnictví Existuje nějaká cesta, jak by Evropská unie nebo odpovědné orgány mohly pomoci ústavním soudům eh, k posílení jejich úlohy ve státě? A nakonec eh, přesun pravomocí eh, na místní orgány v mnoha oblastech který by měl nastat. Můžeme očekávat, že Eulex bude ještě, že svoji misi nějakým způsobem prodlouží. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste představil balíček rozšíření. Jako nový stálý zpravodaj k Srbsku souhlasím s tím, že Srbsko systematicky činí pokrok eh, směrem na cestě k Evropské unii. Ten proces samozřejmě probíhá a je důležité, že Srbsko se strategicky rozhodlo pro Evropskou unii. Ale všichni víme, že zde bude celá řada spíše komplikovaných kapitol. Jsou zde dvě největší výzvy, kterým bude Srbsko čelit jednak normalizace vztahu s Kosovem a jednak právní stát. Bruselská dohoda, já myslím, že s tím všichni souhlasíme. V dubnu 2013 to byl průlom směrem k normalizaci vztahu mezi Bělehradem a Prištinou a je velmi důležité, aby Srbsko pokračovalo v implementaci této dohody a v dialogu. Ale také víme, že nová vláda v Prištině neusnadňuje tento jednací proces. Evropská unie musí podpořit srbské úřady a reformy, které souvisí s právním státem. Fungující soudnictví to je nezbytný požadavek k tomu, aby se dalo bojovat proti korupci a organizovanému zločinu. Srbsko musí pokračovat také v hospodářských reformách, především ve fiskální konsolidaci, v restrukturalizaci a privatizaci veřejně vlastněných podniků, státem vlastněných podniků. Kvůli procesu plnění Povinnosti Je jasné, že zde hned nebude v následujících pěti letech další rozšíření, nicméně musíme zůstat i nadále udání této politice rozšíření. Když vedeme tato jednání, je důležité nadále podporovat Srbsko prostřednictvím fondu IPA. Musíme zůstat klíčovým partnerem a největším dárcem Eh, Srbska s ohledem také na ty povodně, na ty hrozné povodně, ke kterým došlo v květnu tohoto roku. Děkuji vám ještě jednou za vaši prezentaci. Děkuji, Vážený pane komisaři Fühle, jako nová zpravodajka k Turecku budu vycházet z práce paní Ri Omen Ruiten v posledním mandátu. Ráda bych poděkovala za tu odvážnou pozici, kterou vy jste zaujal k rozšíření. Vy jste udržel ten proces naživu, protože jste věřil v důležitost předstupních jednání, byl jste také pragmatický a vytvořil jste pozitivní agendu, aby se i nadále dalo pracovat s Tureckem na klíčových tématech i přes blokádu. Podařilo se vám také zachovat při životě to turecké angažmá a rozhodnutí pro evropskou cestu. Doufám, že komisař Hahn bude pokračovat ve vaší skvělé práci a že i s ním budeme spolupracovat na tomto cíli. Jak říkala Federica Mogherini na svém slyšení, politika rozšíření je nejlepší, možná i jedinou zárukou pro dlouhodobou transformaci, hospodářský rozvoj a stabilitu. Zpráva o pokroku komise ukazuje, že Turecko má před sebou ještě dlouhou cestu, aby dokončilo tuto transformaci, především pokud jde o právní stát, základní práva, rozdělení moci a nezávislost soudnictví. Tato témata jsou v samotném srdci předstupního procesu. Nejefektivnější nástroje, které máme k dispozici, abychom zajistili soulad s těmito hlavními hodnotami, jsou jednání o kapitolách 23 a 24. Stejně jako vy i my v tomto parlamentu bychom byli rádi, kdyby se tyto kapitoly otevřely ale blokáda pravděpodobně nebude v nejbližší době odstraněna. Takže co můžeme udělat, aby Turecko i nadále pokračovalo v těch tolik potřebných reformách, které se týkají svobody tisku, soudnictví a oddělení pravomocí? Děkuji. Na úvod bych rád řekl, že jsem převzal zodpovědnost za Makedonii, jsem tady zpravodajem za Makedonii. Je to pro mě velká čest. Ze všeho nejdříve bych vám rád poděkoval, pane komisaři File, za velmi angažovanou práci. Pokud je o Makedonii, která byla založena na maximu dobré vůle a na vašich eh, schopnostech. Rád bych se řídil i dále linií, kterou zaujala komise a která je také nastíněna ve zprávě. Je jasné, že hlavní problém bývalé Jugoslávské republiky Makedonie, dovolte, abych tady jednou použil tento oficiální název, i když moje země uznala Makedonii jako Makedonii a já tomu tedy se tím budu řídit velký problém názvu vyvolává takovou zvláštní atmosféru ohledně budoucí evropské perspektivy této země. Zasloužila by se lepší zacházení a mě je velmi líto, že musím zopakovat to, co je uvedeno i ve zprávě o pokroku. Především musím vyjádřit politování, že jsme zatím ještě nezahájili jednání s touto zemí. Zaslouží si další krok. A protože jsme nezahájili jednání, tak právě to je důvodem, proč politické postupy v zemi se neubírají vždy tím směrem, který bychom si přáli vidět u země, která má evropské ambice. Hovořím o soudnictví, o médiích, o zacházení s médií a tiskem obecně. Hovořím o politické kultuře v parlamentu země. Hovořím také o určitých znepokojivých záležitostech spojených s historií nebo pseudohistorií, které se neustále vracejí na stůl. Takže v budoucnosti se toho musí ještě hodně udělat a já děkuji, pane předsedo, za ten čas, který jste mi vyhradil. Děkuji. Jinak by váš soused, vaše sousedka by potom nedostala čas, pane komisaři. I think they call it a tough love uh, <clears throat> when uh, Uh, Myslím, že je to opravdu přísný přístup. Když se pan kolega Barroso snažil popsat způsob, jakým jsme přistoupili ke kandidátským zemím a zemím ucházejícím se o členství. Já jsem chtěl říci, že to je právě ta chvíle, kdy jsme byli tvrdí, ale právě v té chvíli jsme je také nejvíce podpořili. to, co jste právě říkali, nejen o tom, jak bojovat proti únavě z rozšíření, ale jak také bojovat proti dalšímu jevu, který existuje a který bychom neměli ignorovat, a sice únava z reform, to je velmi důležité. Snažili jsme se být kreativní, abychom vytvořili tuto speciální strukturu pro vedení strukturovaného dialogu. A jedna z věcí, jeden ze vzkazů, které mám pro svého nástupce, je to, že je třeba těchto věcí nejen co nejlépe využít, ale být ještě více přítomen v regionu a ještě více se zaměřovat na pomoc těmto zemím. Je, těž, je jednoduché říci, je zde evropská perspektiva a potom ponechat země samotné, aby se snažili jít určitou cestou a dosáhnout nějakého výsledku, ale lidé na místě, nechtějí čekat deset let ani pět let, eh, než se stanou patrné ty výsledky. Oni to chtějí vidět už zítra, pozítří. Takže ta tíha těch reform eh, musí být vyvážena viditelnými a hmatatelnými výsledky. A myslím si, že právě na to se musíme my všichni v následujícím období zaměřit a doufám, že to úřady těchto zemí odpovídajícím způsobem pochopí a že na to budou reagovat větší, větší zaangažovaností. Nejen při zahájení reform, ale také při vedení interního dialogu, inkluzivního procesu. Mně se někdy zdá, že čím více to zdůrazňujeme, tím problematičtější je pozorovat to skutečně v terénu. V této části Evropy to je věc, o kterou musíme skutečně usilovat. A právě proto jsem se rozhodl, že je vhodné zdůraznit, že zodpovědnost je nejen na vládě, ale i na opozici. Obojí je důležité pro to, aby byl zachován dialog eh, s demokratickými institucemi, ale musí proto být podmínky. A vláda by se neměla tvářit, jakože je to prostě výsledek voleb a všechno ostatní už je teď na opozici. Co se může udělat v Turecku, aby zůstalo i nadále oddáno reformám? V uplynulých měsících jsme měli několik misí peer review, které se zaměřovaly na kriminální spravedlnost, svobodu projevu, trestní spravedlnost, svobodu projevu a také nezávislost soudnictví. Od léta vedeme dialog s tureckými partnery ohledně toho, jak přistupovat k těm desítkám doporučení, které jsou výsledkem těchto tří misí. A dosáhli jsme s nimi porozumění v tom smyslu, že jakmile ukončíme proces formulace těchto doporučení, tak jim je odevzdáme a pro ně to bude základ pro celou řadu seminářů, konferencí, kampaní, veřejných kampaní. Bude tam také cestovní mapa pro úřady, aby mohly řešit tyto záležitosti. Je to něco, co by mohlo nahradit kapitoly 23 a 24? Ne, to rozhodně ne, ale myslím si, že je to cesta, jak co nejlépe využít té pozitivní agendy A já budu i nadále tvrdit, že je to nejen v zájmu Turecka, ale i v našem zájmu, abychom zůstali my benchmarkem, měřítkem pro turecké reformy. Ale je nutné, aby se tyto dvě kapitoly otevřely. Pak je zde ještě jedna důležitá věc, ve které jsme poměrně dobře pokročili, hodně. Na konci minulého roku a na začátku tohoto roku jsme trošku ztratili centrální roli Evropského ministerstva v Turecku které mělo zajistit, že legislativa, nově přijímaná legislativa v Turecku půjde směrem, které přiblíží Turecko k Evropě a ne naopak, že aproximace není jen prázdné slovo pro několik byrokratů v Turecku, ale že je to skutečná politika, která je v centru vládních snah na cestě k Evropské unii. A já jsem byl velmi potěšen, že ta nová vláda přinesla také nové politiky, které staví do tohoto rozhodnutí také evropského ministerstvo a premiér velmi jasně řekl, že než jakákoliv legislativa bude předána parlamentu, tak musí nutně projít přes Evropské ministerstvo aby se ověřilo, zda je tato legislativa slučitelná s evropským aky. Já tedy doufám, že bude dosaženo konkrétních výsledků, protože angažmá tam určitě je. Bosna a Hercegovina. Už nějakou dobu dochází postupnému předávání pravomocí z EULEXu na místní orgány a já si myslím, že to je proces, který je vítán. Myslím si, že je velmi důležité, aby v oblasti právního státu se s tím lidé stotožnili a měli pocit, že jsou za to zodpovědní. Předání těchto mocí, těchto pravomocí také znamená, že my s našimi nástroj pro rozšíření budeme sehrávat důležitější roli v tom, abychom zajistili, že tento tzv. ownership je založen na evropských kritériích. Mám na mysli to, že máme strukturovaný dialog s Kosovem o právním státu a právě prostřednictvím posilování tohoto strukturálního, strukturovaného dialogu Dívám se také na Island. Takže prostřednictvím tohoto strukturovaného dialogu dosáhneme toho, že oni začnou posilovat také kapacity svého ústavního soudu. A k Bosně a Hercegovině tentokrát, myslím, že jsem se to pokusil uvést už ve svém úvodním příspěvku, ale v této chvíli to, že my všichni se obrátíme na občany před nadcházejícími volbami a budeme na ně apelovat, aby volili politiky, kteří budou skutečně schopni zajistit lepší budoucnost pro Bosnu a Hercegovinu. Bosna Hercegovina, která by hovořila jedním hlasem a která by spolupracovala. To je to, co teď potřebujeme. A po volbách není žádných pochyb, že jak Evropská služba pro vnější činnost, tak i komise se stoprocentně zapojí do pomoci této zemi, aby byla překonána tato slepá ulička a aby dostáli očekáváním lidí. V Bosně a Hercegovině máme také politiky, pro které je stranický zájem důležitější než zájem celé země. A já doufám, že zpráva o pokroku před volbami bude takovým budíčkem a doufám, že po volbách se všechny úrovně rychle sformují a my jim budeme pomáhat, aby se postavil a překročil tedy ten most od Daytonské fáze k bruselské nebo evropské fázi. Děkuji. Pan Howitt. Thanks very much. On behalf of the Děkuji. Já bych tedy jménem sociálně demokratické skupiny přivítal eh, tento rozširovací balíček. Komisi se dařilo otvírat nové kapitoly, pokračovat ve vyjednávání a tak dále. A zejména eh, je vidět, že eh, jde o zejména tady administrativní reformy, správní stát a tak dále. A musím říct, že je o jasný závazek pro Bosnu a Hercegovinu. A to samozřejmě je ovšem závazek komise eh, bojovat dále proti parlamentnímu bojkotu a eh, eh, podobně. My žijeme v období politických krizí a vy jste řekl, že Srbsko se nepřidalo k sankcím EU vůči Rusku a nicméně, eh, eh, že uznáváme eh, pozitivní reakci Turecko na uprchlickou krizi, i když trošku nějak jinak je to ve vztahu k ISIS. Pokud se týče toho ročního cyklu, my tedy žádáme, aby také nejenom, že lidé v regionu, ale také je třeba, abychom se vyjádřili eh, k škrtům, eh, tak jak to prosazuje Brusel. Eh, komise nám tady vlastně nyní dává nový, nový, nový příběh pro rozšiřování. Vyžel se k tomu také pan kolega Brok. A mě by zajímalo, jak tedy se stavíte k tomu signálu, eh, že v příštích pěti letech nebude žádné další rozšiřování. Eh, my si myslíme, že je to možná špatný signál. A dále otázka, eh, co je vaším největším úspěchem podle vašeho názoru za posledních pět let a co vás nejvíce zklamalo. A já věřím, že vy určitě můžete mnohem poradit panu komisaři Hánovi, ale co byste mu poradil veřejně? Děkuji, pane Hovité. Teď tady paní Nejc a prosím, zkuste se vejít do minuty, minuty a půl. Děkuji. Já bych ráda začala jménem své skupiny eh, poděkováním a blahopřáním panu komisaři za jeho angažmá a odhodlanost eh, a nasazení v oblasti jak rozšířování, tak eh, politiky sousedství. Eh, přejeme vám všechno nejlepší a eh, srdečně vám děkujeme za tvrdou práci v posledních pěti letech. No a když se teď od, ohlédneme na zpátek eh, za situací, tak jak jste to nastínil, eh, podle mě je velice nápadné, že mnoho konfliktů se prakticky vůbec nesměnilo. Eh, vy jste hovořil třeba o firmu, problém jména, to je jenom jeden z nich, nebo nedostat eh, neexistence nové ústavy v Bosně a Hercegovině, konflikt mezi Tureckem a Kyprem, Samozřejmě máme tady jednu velkou výjimku, která je důležitá, a sice zlepšení vztahu Srbsko-Kosovo. Když se podíváme na celou situaci, stolika konflikty, eh, které jsou prakticky neměnné, eh, co byste si přál eh, udělat v minulosti jinak. A co byste poradil svému nástupci, eh, tak aby rozřešil aspoň některé z těchto eh, problémů. Děkuji vám. Děkuji, paní, pan kolega Castaldo. Děkuji, pane předsedo. Ano, chtěl jsem poděkovat komisaři za jeho práci a popřát nám všem i příštímu komisaři Hánovi, aby se i on ubíral touto cestou. Chci se detailně zmínit o Turecku. Vy jste se zmínil o tom, že je důležitý právní stát v procesu přibližování k EU. Práce, která byla odvedena na nezávislosti soudnictví, podmiňuje možné otevření kapitol 23 a 24. Já si myslím, že je zde základní problém v této zemi a to je, že zde chybí normativní definice terorismu. Jak v trestním zákonníku z roku 2005, tak i v protiteroristickém zákoně z roku 1991. Tento pojem se tam používá v osmkrát v tom trestním kodexu a byl také použit v nálezu Evropského soudního dvora. Takže často se tyto koncepty používají zcela nejasně. I kvůli tomu, aby se odsoudili některé organizace. Někdo dokonce byl kriminalizován za to, že žádal použití síly v takovýchto situacích. V parlamentu je tato legislativa zatím zablokována a zdá se, že zde není velká naděje na změnu, když si uvědomíme, co se tam děje i s ohledem třeba na svobodu sociálních sítí a tak dále. Tento specifický problém je také součástí té cestovní mapy, o které jste hovořil. A jaké perspektivy zde jsou z hlediska toho přístupu more for more, abychom našeho strategického partnera donutili k tomu, aby změnil svůj postoj a aby provedl reformu v tomto smyslu? Děkuji. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Především děkuji vám za odvolanou práci v oblasti rozšiřovací politiky v posledních pěti letech. Já osobně eh, jsem rád, že vlastně my eh, 12, není už jenom 11 eh, poslanců z Chorvatska jsou také součástí eh, vašeho úspěchu. Eh, pokud se týče rozšiřování a mission letteru, který dostal pan komisař Hán, zajímalo by mě, co byste mu poradil, aby on sám se soustředil, aby mohl předvést svůj úspěch. A také pokud se týče očekávání výsledků voleb v Bosně a Hercegovině a e, možná také Chorvatů v této zemi, kteří jsou to nejmenší části. E, e, to znamená očekávání, jaké jsou na volby a konstitucionální reforma která eh, by měla posílit pozici Chorvatů v této zemi. Thank you. Uh, can I start by... Děkuji. Rád bych eh, poděkoval panu komisaři za práci odvedenou za posledních pět let. one minute now. Mr. Khan. Pan Khan. Eh, děkuji. Já bych eh, také chtěl eh, poděkovat panu komisaři za práci. Já jsem od nedávna stírovým zpravodajem pro Bosnu a Hercegovinu a mm, měl bych na vás, pane komisaři, několik málo otázek. Evropská unie má morální povinnost pomoci zemi, eh, která má největší souvislost s Daytonskou dohodou. Eh, mě, tato země by měla mít jasnou perspektivu pro integraci. Eh, my máme různé země na západním Balkánu, ale Bosna je takový speciální případ. Jak bychom mohli podpořit procesy, které tam probíhají, včetně občanských hráčů? my tedy eh, také doufáme, že po volbách bude pokračovat ústavní reforma. Eh, eh, bude, bylo by hodné vytvořit task group pro pomoc této zemi. Vy jste řekl o pomoci Balkánu, nicméně tato země nedostane peníze z IPA 9 po eh, povodních, na rozdíl od jiných regionů. Takže jak chceme tedy zajistit pomoc této zemi? Eh, já nyní hovořím jako koordinátor EKR. Já eh, vím, co tady bylo řečeno, otázka jména, takový deadlock ústavní, ale také bych chtěl ještě zmínit Srbsko které spolu s Tureckem nepodpořili eh, sankce proti Rusku a také se eh, zdržela při eh, hlasování v OSN o neuznání ruské anexe Krymu. Chtěl byste se nějak komentovat neustále zavřenou hranici k Armenii a dále zásah proti eh, průzkumným lodím eh, kyperským a dále eh, zásah v Kobane, kde mohlo být možná zabráněno masakru ze strany IS. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, Barosová komise, ta měla pojem rozšiřování jako legální a politicky správný. Ale časy se mění a vy jste správně hovořil o eh, transformační síle rozšiřování. A to znamená, že pro reformy bude nyní, to bude složitější a bude slabší motivace. Eh, Možná, že by tyto země potřebovaly nějaké jiné instrumenty pro rozšířování, jiné podmínky a možná trošku i finanční pomoc, tak aby tyto eh, země, eh, které mě čekají, čekají na eh, členství, měly motivaci. Zajímavé je, že Eh, všichni komisaři eh, mají čtyř písmen jména. Po vás, po panu Filem, eh, je to pan Hán. Já doufám, že tedy tato historická náhoda pomůže panu komisaři Hánovi v jeho práci. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, pane Fiule, za vaše informace a já vám přeji mnoho úspěchu v další činnosti. Vy jste naprosto správně řekl, že došlo k určitým eh, jaksi skluzům zpátky v některých eh, reformních krocích, jako je posilování demokracie, svoboda projevu, eh, právní stát a tak dále. Také kodaňská jako kritéria se v posledních letech dodržují méně my zde máme i mnohé nacionalistické výroky, to samozřejmě nepomůže eh, dobrým sousedským vztahům. No a vy se teď zkouš, pokoušíte určitou institucionální akrobacii, eh, tak aby se snažil nakreslit eh, lepší obrázek. Eh, než byl. Eh, proč tedy tato kandidátská země eh, navzdory špatnému výkonu je nějakým způsobem odměňována? To by mohlo být nebezpečný precedens. Piecu jūsu gadu būšanu. No. Jā, nesouhlasím s tím, eh, že eh, pět let, eh, to bylo pět let úspěchu. Samozřejmě Chorvatsko ano, ale co Turecko? Já jsem se setkala s tureckými premiéry a jeden z důvodů, proč se Turecko vzdaluje EU, je skutečnost, že EU se vůči Turecku chová eh, takovým pohrdavým a ponižujícím způsobem během vyjednávání. Za vašeho mandátu eh, byly vaše, eh, byly tedy naše vztahy na hranicích ohroženy. Třeba eh, Azerbajdžán také ukončil diplomatické vyjednávání. Já tedy doufám, že eh, plán pro dalšího komisaře bude lepší. Eh, promiňte, já jsem asi nepochopil otázku. A to nebyla otázka. Mhm. Mr. Peterle. Hey, Hvala, gospod predsednik. Gospod komisar. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, já jsem přesvědčen, že dokončení, rozšíření na východ je naší velmi důležitým úkolem politicky, ekonomicky a tak dále. Víme, že rozšiřování je velice důležité pro všechny země v tomto regionu. Na jedné straně můžeme hovořit o pokroku, na druhé straně ty výsledky jsou asymetrické, když porovnáme různé kandidátské země. Musíme pokračovat ve strategické agendě pro celý region s ohledem na eh, všechny citlivé otázky. Myslím, že potřebujeme evropské odpovědi na nevyřešené bilaterální problémy a myslím, že musíme udělat všechno pro to, abychom země v regionu povzbudili ke kooperaci. Jak si myslíte, že toho lze dosáhnout eh, v rámci regionálního přístupu, tak aby to bylo méně asymetrické? A po pětiletém mandátu, eh, co byste v tomto směru navrhl? Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Pane Filen, slyšíme se. Eh, ve své úvodní řeči. Eh, víte, co je eh, výhodou slyšení? To, že se ne, nemusí formulovat písemné otázky. Ale vy, já vím, že vy jste v takové té, v takové té náladě slyšení, ale já skutečně potřebuji chvilku času, abych si ty otázky eh, zapsal, abych mohl potom odpovídat. Já vím, že Elmar vás eh, tak jak si tlačí, poněvadž je málo času, ale, ale eh, pro, prosím tedy jenom dejte mi čas. Ano, a také je pravda, že my bychom neměli do jedné minuty vměstnat osm otázek. A, ano. Ano, Charles Tanok je v tom šampion. Takže prosím, otázku nebo dvě, snažte se. Tak... Takže mm, dám to do jedné minuty. Eh, pane komisaři, eh, politika eh, rozšiřování, vy jste řekl, co to je. Existuje tam prostě jasné pravidla, pravidla právního státu v Evropské unii. Já mám jasnou otázku. Vzhledem Eh, k mm, tomu, co se stalo v exkluzivní ekonomické zóně v Kypru, eh, s tím, že eh, turecké námořnictvo se snažilo zabránit výzkumu zásob plynu ze strany Kypru. Otázka, myslíte si opravdu, že Turecko se řídí těmi pravidly právního státu nebo ne? Druhá otázka pokud byste si musel zvolit, byl byste pro eh, právní stát podle Evropské unie, nebo byste to raději nahradili jinou politikou? První otázka se týká Kosova. Aby nějaká země mohla být členem EU, tak je nutná jednomyslnost. Víte, že Španělsko neuznalo Kosovo. A jaký má tedy smysl zahájit nějaké rozhovory, když jeden z členských států, v tomto případě Španělsko, neuznává zemi, která se uchází o členství v Evropské unii? Za druhé, myslíte si, že Evropané mají nějaký zájem o vstup Turecka? A další věc, myslíte si, že Turci mají nějakou důvěru v to, že někdy vstoupí do Evropské unie, vzhledem k tomu, že jednací proces s Tureckem vypadá jako proces osled, je to cesta nikam. Děkuji vám, eh, také vám eh, blahopřeje. My jsme se několikrát setkali, měli jsme různé názory, neshodné názory ale hm, já hm, vás prostě eh, uznávám. Hm, eh, hodně tady bylo řečeno, ale vy jste zatím eh, nic neřekl o zásahu Turecka na Kypru v té exkluzivní hospodářské zóně. A další věc. Mnoho zemí Evropské unie i jiné země Eh, se vlastně smějí Kypru, jiní se smějí Turecku. Eh, vy jako instituce eh, nemáte prostředky a způsoby, jak se zabývat těmito problémy. Třeba kapitoly 23-24 nemají vůbec nic společného s tím, že pořád není vyřešena kyperská otázka. Prostě neustále odvracíme zrak od reality. Nemohl jste udělat o něco více v tomto směru? Pardon. Thank you, chair. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, David Cameron hovoří o eh, Evropské unii z eh, Atlantiku až k nám. A není to úplně ideální. Hovoří také o omezování imigrace do Spojeného království ze zemí, kde je nižší HDP na hlavu. E, jistě se shodneme, že toto neodpovídá koncepci svobody pohybu, tak jak ji vnímá EU. Mě by zajímalo, jak vnímáte tyto ne, tato protichůdná tvrzení, která slyšíme z Británie. A znamená to také velké hospodářské eh, břemeno na naši zemi. Ano, tak to vnímám eh, úsporná opatření, která eh, pouze stále více dodávají popularitu možnosti, že Británie vystoupí z Evropské unie. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Jenom dvě věci. Děkuji panu komisaři Filemu za odvedenou práci za posledních pět let. Vážíme si ji jak tady, tak také na jihu Evropy, na zemích západního Balkánu. Spolupráce byla velmi plodná a musím říci, že hmatatelným způsobem přispěla nepopiratelnému pokroku v oblasti rozšiřování. Chci zmínit tři znepokojující trendy, které se šíří v regionu, které mi dělají starosti. Jednak práce demokratických institucí a politického dialogu. Vidím, že pro nás, pro poslance parlamentu, kteří by měli usnadnit politický dialog, eh, vidím potřebu koordinace a spolupráce mezi politickými skupinami v parlamentu, aby vyslali eh, náležitá poselství, která by se dostala ke všem adresátům právní stát, boj proti organizovanému zločinu a korupci a mediální svoboda. To je velice zásadní. Měli bychom se na tato témata zaměřit hospodářské, eh, eh, hospodářská zpráva a vládnutí jsou důležité a samozřejmě děkuji ještě jednou, pane komisaři. Děkuji, já chci eh, poblahopřát k úspěšnému mandátu. Děkuji za podporu evropských aspirací nejenom naší země, ale tak, e, která mimo jiné slaví nezávislost, ale také spolupracuje se sousedy. Pokud jde o rozšíření, patří to ke známým obtížím a úkolům, ale nesouhlasím s tím, že prohlubování na straně jedné a rozšiřování na straně druhé by šly proti sobě. Tyto procesy se mohou doplňovat vzhledem k tomu, že e, domnívám se, že rozšíření i nadále zdůrazní bezpečnost, spolupráci a tak dále po celých hranicích EU. A to se týká zvláště západního Balkánu. Abychom toho dosáhli, eh, je, to důleži- je důležité, aby Evropská unie stabilizovala svoji politiku sousedství. Domníváte se, že současný bezpečnostní problém hrozba eh, bude břemenem pro rozšiřování, konkrétně problém na Ukrajině? Děkuji. Děkuji, pane komisaři, a hodně se dále hovořilo o Turecku. Já se Tureckem zabývám už 15 let. Musím říci, že za tu dobu eh, reformy byly, ale eh, to skončilo tak nějak spíše v roce 2005 a od té doby eh, je to spíše na ústupu. V posledních třech zprávách pokroku se to také konstatuje. Já mám takový dojem, že Turecko nás nebere vážně a nechce vstoupit podle podmínek Evropské unie, ale spíše jako by EU činila milost. Eh, nechci to přehánět, ale myslím, že Turecko si chce prosadit vlastní pravidla, čili zůstat tak, jak takový, jak jsme a poněvadž jsme tak strategicky důležití, bude nás muset Evropská unie takto eh, akceptovat. Já mám velkou obavu z toho, že Evropská unie je čím dál tím eh, více připravena eh, prodávat ze strategických důvodů svou eh, duši, své hlavní, hlavní hodnoty. Co si o to myslíte? Κύριε Φούλε, η κυρία Μογκερίνη την προηγούμενη Δευτέρα κατά τη διάρκεια των ακροάσεων είπε ότι οι αποφάσει τη Ευρωπαϊκή Zaznělo tedy, že rozhodnutí eh, Evropské unie by měla být založena na právu pravidlech a zákonech. Bohužel, pokud jde o Turecko, tak eh, zatím tato země není eh, schopna být v souladu s tímto. Turecko se neadaptuje, nepřizpůsobuje. Vypadá to, že se pouze eh, evropské země se musí Turecku přizpůsobovat i jeho imperialismu. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, musím vám poděkovat za pět let kontaktů a vždycky eh, opakuji stejnou otázku. Řekl jste, že kyperský problém bude, eh, jakmile bude kyperský problém vyřešen, vše půjde lépe. A doufám, že dnes si musíme už nalézt nový pohled. Prohlášení ministra z konce července eh, v němž zaznělo, že Kyperská republika neexistuje již neexistuje. Je to něco, co je kompatibilní s chováním demokratického právního státu. Očekávám také vaši reakci na otázku pana Mavridise. Zda muž je možné, aby ke Kyperské republice plula vojenská flotila. Děkuji.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 Eh, dávají práva dalším institucím zasahovat eh, tím, že se změní personální obsazení ještě předtím, než vyprší mandát. To jsou kritické body, které vnímám jako na eh, situaci, kdy není splněn požadavek na právní stát. Souhlasíte se mnou? Nebo to vnímáte jako záležitost, která není problematická? Prosím, máte slovo. Uh, Já bych začal Albánii. Řekl jsem to tak trochu obecněji, ale během posledního dialogu na vysoké úrovni a diskuzích v Tyraně jsem velmi jasně řekl, že rozhodnutí ústavního soudu v této otázce musí být implementováno bez dalšího odkladu. A za druhé, že většina má povinnost vytvořit podmínky pro opozici, aby mohla plně vykonávat a naplňovat svá demokratická práva. Hodně se diskutovalo o nezávislosti dalších institucí, Ať už dojde k jakýmkoliv změnám v těchto institucích, musí být tyto změny transparentní, musí být založeny na konkrétní legislativě. Víte také, že máme dlouhodobou misi v albánské bance, která se zabývá právě touto otázkou. Plánujeme také semináře kde by se toto téma řešilo. A doufám, nebo jsem si jist, že můj nástupce předloží relevantní doporučení zde v tomto parlamentu. Je jedno, jestli jsem v Albánii, jestli mluvím s většinou nebo s menšinou, jestli hovoříme s úřady nebo s občanskou společností. Všechny zúčastněné strany jsou pro tento proces důležité. Když se díváme na naši zprávu o pokroku, vidíme, že není založena na pouze jednom hledisku. A jeden z důvodů, proč říkáme, že je to jeden z nejobjektivnějších obrázků vývoje země, je to, že vždycky vycházíme z interakce se všemi důležitými zúčastněnými stranami. a těžko by mohlo dojít k nějakému udržitelnému pokroku, kdyby většina a menšina nenašli způsob a agendu, která by jim dala platformu pro nejen inkluzivní, ale také konsensuální přístup k reformám. Já jsem bojoval proti názoru, že volby znamenají vše a že po volbách, jakmile už jednou máte většinu, tak si můžete dělat, co chcete a můžete implementovat svůj program. Máte zde také menšinu a je nutné, abyste brali v úvahu i jejich názory a vytvořili podmínky pro jejich práci. Ne proto, že možná příště budete v této pozici vy, ale ať už se jedná o jakékoliv reformy, které chcete dosáhnout za svého mandátu, tak tyto reformy budou jen těžko udržitelné, pokud nebudou založeny na inkluzivním procesu. Byla zde celá řada otázek Kypr a turecké aktivity. Počet těch událostí a prohlášení a sled událostí, který vedl k rozhodnutí pozastavit jednání o vypořádání. Já už jsem se o této otázce zmínil ve svém úvodním projevu. Jediná věc, kterou bych chtěl dodat teď v této chvíli, je to, že už i zpráva o pokroku zdůrazňuje svrchované právo členského státu Evropské unie uzavřít dohodu o svých exkluzivních eh, ekonomických oblastech a využívat své přírodní zdroje na svém území nebo ve svých vodách. zcela suverénně v souladu s evropským a mezinárodním právem. Ve zprávě o pokroku najdete ještě jednu věc a já jsem to také zdůraznil. ve svém úvodním projevu. Znovu se tam zdůrazňuje potřeba komplexního vyřešení kyperské otázky, ale to už jsem říkal na začátku. Jedna věc, kterou velmi silně pocituji. Když jsem se svými kolegy a za vaši plné podpory předložil otázku která se týkala důvěryhodnosti, tak ta nebyla založena na nějakém byrokratickém procesu, nebo kdybychom se my snažili podvést, obelhat eh, kandidátské země nebo dokonce členské státy. Myslím, že jsem velmi jasně řekl, že ta věrohodnost eh, může být navrácena procesu rozšíření pouze tehdy, když centru budou stát základy a hodnoty a principy, na kterých je založena naše organizace. Právě to jsou naše základy. Právní stát, zodpovědnost, nezávislost, soudnictví, základní svobody. To jsou věci, které se časem staly ještě důležitější, protože došlo ke dvěma velmi důležitým posunům. Za prvé, společně jsme dosáhli toho, že rozšiřování to už není jen očkrtávání políček. Tam už eh, se nezajímáme pouze o to, zda máme vysokou radu soudců a prokurátorů, nebo zda bylo dosaženo nezávislosti soudnictví. My se postupně díváme na to, jaká cesta k tomu vedla, do jaké míry jsou ty instituce skutečně nezávislé a nepodléhající žádnému politickému vlivu. Právě na tom je založen přístup podle kapitol 23 a 24, protože země v transformaci právě toto musí považovat za ty nejdůležitější věci. Nejde pouze o změnu legislativy a institucionálního uspořádání země. Jde o změnu tady, v hlavě. A někdo se mě ptal, co jsou naše největší úspěchy. Já jsem nikdy nezapomněl, pro koho pracuji. Pracuji pro členské státy. Pracuji pro vás. Ale vy jste mě dali mandát, abych eh, udělal všechno pro to, abych zajistil, že ten proces nepůjde na úkor naši hodnot a právě proto je to tak obtížné a tak dlouhé. A proto tam máte spoustu světlých a slabých chvil. Ale těžko v této oblasti něco může fungovat na autopilota, ale já jsem nikdy nebránil nic jiného. Ale jen hodnoty a principy a právní stát, tyto tedy hodnoty Evropské unie, ty jsem vždy stavil do centra celého procesu. Zazněla zde celá řada otázek ohledně Turecka. Je to proces s otevřeným koncem. Vy jste se mě na začátku ptali před pěti lety, jestli bych si dokázal představit Turecko v Evropské unii. Já jsem řekl, že ano, že by to bylo jiné Turecko a jiná Evropská unie. Protože chápu, že nejde pouze o ty hodnoty, když ty jsou nejdůležitější, ale chápu také, že to není pouze o transformaci kandidátské země v člena Evropské unie, ale jde také o absorpční kapacitu Evropské unie, aby byla schopna plnit své politiky tak, jak byly dohodnuty pro chvíli, kdy ten nový člen vstoupí do Evropské unie průběhu tohoto mandátu k tomu došlo pouze jednou, když vstoupilo Chorvatsko. A tehdy jsme tu otázku velmi důkladně žetřili, řešili. Jasně jsme řekli, jaké jsou dopady aby vodili z toho správné závěry. V oblasti rozšíření je zde spousta různých konfliktů. Já si myslím, že bychom měli být spravedliví a akceptovat ty věci, které jsou mezi dvěma kandidátskými zeměmi nebo mezi kandidátskou zemí a zemí ucházející se o členství. Mohli bychom možná využít předstupní nástroje k tomu, abychom vytvořili pobídky vy jste hovořili o tom dialogu mezi Bělehradem a Prištinou s tou naší podporou. Tam eh, je to vlastně důkazem toho, že ty předstupní nástroje mohou pomoci. Kdykoliv jde o nějaké vztahy mezi členskými státy a kandidátskými zeměmi, tak eh, je to důležité i pro nás. A já k tomu ale nejsem vybaven. Není k tomu vybaven ani evropský, není k tomu vybavena ani Evropská služba pro vnější činnost. aby mohla pomoci těmto zemím vyřešit jejich problém. A já jsem opakovaně apeloval na hlavy států, na ministry zahraničí členských států, aby mi pomohli vyřešit tuto záležitost, abychom našli způsob, jak pomoci členským státům na jedné straně a kandidátským zemím na straně druhé, aby dořešili tyto otevřené otázky. A to tež platí také pro pomoc Spojeným národům, tam, kde tedy se to týká Spojených národů. Jedna z věcí, z nových věcí ve zprávě o pokroku je řešení kapitoly 31. Protože ano, já věřím, že to, co se děje na východě, ve východní Evropě, má vliv, má vždycky vliv na západní Balkán. A je to věc, kterou musíme vzít v úvahu. Nemůžete dopustit, aby na jedné straně nebo v jedné části Evropy bylo porušováno mezinárodní právo. Nemůžete si myslet, že to nebude mít dopad na zbytek Evropy. Evropa je jen jedna ale prostřednictvím aktivnějšího přístupu SOVČ a když jsem viděl to slyšení, tak jsem měl pocit, že nová vysoká představitelka uhodila hřebík na hlavičku. Opravdu musíme otevřít kapitolu 31, která se týká společné zahraniční obrané politiky. Musíme to udělat dříve než eh, teď, eh, v dřívější fázi procesu. Protože v této nové situaci potřebujeme větší interakci s našimi partnery, abychom tyto otázky vyřešili. A nechci se skrývat za obecnou větou, že to, co od nich vyžadujeme teď, je postupné přizpůsobení se našim politikám. Myslím, že otevření kapitoly 31 by jim dalo možnost vést silnější a aktivnější dialog s Evropskou unii na toto téma. A na tomto základě, aby byli oni připraveni, už v brzké fázi procesu aby byli schopni se přizpůsobit našim politikám. Ale pravidla hry jsou jasná. Postupné přizpůsobování, to je právě to, co v této chvíli očekáváme od svých partnerů. Já jsem o tom hovořil už několikrát s některými partnery na západním Balkáně, že je nutné, aby zvrátili ten trend, který v některých případech jde spíše než směrem toho postupného přibližování, směrem právě opačným a to rozhodně není přijatelné. Na tom jsme se na začátku tohoto procesu rozhodně nedohodli. No, with Bosnia, Herzegovina. Pokud jde o Bosnu a Hercegovinu, tak jedna důležitá věc. Investovali jsme mnohem více energie a interakce s občanskou společností v Bosně a Hercegovině. Myslím, že všichni jsme viděli, jakým způsobem reagovali, když viděli, že jejich politici nejsou jednoznačně rozhodnuti posunout jejich zemi vpřed a je zde celá řada sociálních a ekonomických problémů, které bychom společně s nimi měli řešit. Já jsem také rozšířil strukturovaný dialog o soudnictví s Bosnou a Hercegovinou, aby se do toho začlenila právě občanská společnost a také, aby se pokryla další důležitá témata právního státu, jako například boj proti korupci. A budeme i nadále pokračovat v tomto procesu i po volbách. I, uh, the last question, uh, uh I'm going to answer, uh, Poslední otázka, kterou zodpovím. Nezodpověděl jsem všechny. Pokud přesto chcete, abyste dostali mou odpověď, eh, tak eh, se na mě prosím obraťte a já už najdu nějaký způsob, jak vám poskytnout písemnou odpověď, protože už nemáme dostatek času. Jedna věc eh, je důležitá. S čím jsem byl spokojen, s čím jsem byl nespokojen. Já jsem někdy nepopisoval svou politiku jako úspěšnou nebo neúspěšnou. Já jsem vstoupil do komise s určitou vizí a ta vize je, aby se rozšíření stalo prioritou naší zahraniční politiky. Aby se do Evropské unie dostaly země, které budou už od prvního dne připraveny plnit své úkoly, aniž by bylo nutno provádět nějaké ověřovací mise. Otázka je, zda jsem spokojená s tím smíšeným obrázkem a po pěti letech své činnosti. Ano, jsem. A nejsem spokojen s tím, že vidím, že někteří z těchto partnerů využili příležitosti a využili jej v určité reformy a i přes celou řadu našich závazků a naší podpory některé země pořád ještě stagnují. Mohli jsme udělat více? To je otázka, která mě bude strašit nejen po tomto velmi důležitém setkání s vámi, ale i poté, co odejdu z kolegy a komisařů. Děkuji vám za tuto společnou práci. Děkuji. Děkuji vám. Já myslím, že ještě poslední eh, slovo. Ano, eh, eh, když pracujete s lidmi, tak nikdy se nedá všechno předpovědět předem ale myslím, že to byla dobrá práce, profesionální, eh, orientovaná na hodnoty. Eh, to eh, zejména, když jsme před pár měsíci debatovali o Ukrajině a také jsme říkali, že hledat, co nemůžeme akceptovat ani jako parlament, ani jako komise. Dovolte, abych nakonec řekl, že Evropský parlament chce dále podporovat perspektivu, tedy evropskou perspektivu západního Balkánu. Otázka, jak to bude fungovat, není otázka jenom vůle, ale také otázka toho, eh, jak to bude fungovat. Je totiž třeba eh, hodně věcí, eh, skládá se to z hodně věcí, včetně tedy absorpční kapacity. A já myslím, že vzhledem na základu, na základě těch nových nových priorit, nových hodnot, respektive takové té struktury založené na hodnotách, že to je něco, co tady musí být, to je důležité. A to je, se týká všeho možného trhu, eh, korupce a podobně. Já eh, chci, abychom takto spolupracovali s komisí dále. Děkuji vám za zprávu, děkuji vám za spolupráci a myslím, že se ještě jednou vidíme ve Štrasburku. Děkuji vám.